Milé kolegyně, kolegové, dalším bodem našeho pořadu jednání je prohlášení komise k tématu eh, růstu eh, pracovních míst a hospodářské obnově. Eh, jménem komise má slovo nyní pan Janoš Ader pane předsedající, vážené poslankyně, vážení eh, poslanci. Robustní a systematické řešení je třeba najít co možná nejdříve v současné ekonomické a finanční krizi. Hlavním důsledkem této krize je nadměrná nezaměstnanost, která je na 10,3 v 70 členských státech EU. Ehm, to je úroveň, kterou neznáme do 90. let. V eurozóně je to ještě vyšší. E, úroveň nezaměstnanosti je 11 pracovní síly nezaměstnána je třeba najít tedy skutečná řešení krize. Proto potřebujeme se zaměřit na pracovní místa. Balíček, který předložila komise v Dubnu, ukazuje, jak může politika pracovních míst a zaměstnanosti eh, vést také k růstu ekonomickému. Snažíme se takto vyvážit eh, otázky, různé otázky související s eh, ekonomickým řízením, ehm, napojením na eh, politiku zaměstnanosti. Počítáme v obou dvou věcech s podporou Evropského parlamentu. Tento balíček se snaží nově nastavit politiku zaměstnanosti podle tří hlavních liní. Za prvé podporujeme opatření na vytváření pracovních míst a, a poslední poptávky po práce v rámci našich hospodářství. Potom eh, definovat nově eh, zelenou technologii a také se zaměřit na eh, služby, které poskytují obrovské množství eh, příležitostí a na to se zaměřuje tedy náš plán. Také navrhujeme konkrétní eh, řešení, jako jsou subvence pro nově vytvářená pracovní místa, environmentální daň, integrovaná podpora pro začáteční, začínající podnikatele a také pro podporu eh, sociální ekonomiky. Také chceme, aby tento eh, pracovní trh byl eh, lépe vyvážen, aby docházelo k lepším investicím, aby se podporovala mobilita pracovníků. Musíme zajistit přechody na pracovním trhu tak, aby proběhla hladce pracovní trh bude muset využívat současné dovednosti. To znamená, že v současné době je také nedostatek některých dovedností. Je zapotřebí vytvářet nové nástroje, jak monitorovat vývoj dovedností na úrovni EU. Komise také usiluje o zlepšení mobility tím, že zruší překážky jako ty, které se týkají přenositelnosti penzí. Také navrhujeme, že proměníme současný systém EURES v eh, systém obecný systém ehm, zaměstnanosti, aby takto se lépe pomohlo těm, kdo hledají pracovní místa. Eh, také je třeba se zaměřit v řízení eh, hospodářství na pracovní eh, místa i v členských státech, tak, aby nedocházelo k hm, opomíjení těchto aspektů v hospodářství. Také chceme monitorovat dosažený vývoj na evropské úrovni. Kromě toho balíček také ukazuje na silné pojitko mezi členským, eh, členskými státy a jejich investicemi a také využíváním různých finančních nástrojů, jako je Evropský sociální fond. Eh, víme, že tento balíček je velice důležitý. Bude poskytovat dodatečnou politickou eh, sílu a elán k tomu, aby byly jasně nastaveny eh, hlavní prvky, základní kameny eh, balíčku pro růst. Těším se na vaše příspěvky. Děkuji. A nyní tady promluví řečníci za jednotlivé politické skupiny, za Evropskou lidovou stranu. Obdrží slovo pan Čaba Ury na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, Komise přednedávnem zveřejnila návrh týkající se zaměstnanosti. Jménem Evropské lidové strany tento legislativní balíček vítáme a budeme tuto iniciativu podporovat, tak jak se tomu stalo ve výboru pro zaměstnanost při rozpravě o prvních reakcích na tento nový návrh komise. Kolegové v rámci rozpravy vyzdvihnou celou řadu prvků. I já bych chtěl vyzdvihnout některá hlediska. Za prvé, vítám váš realistický přístup, se kterým přistupujete k tomuto legislativnímu návrhu. Bohužel sdílíme váš názor, pokud jde o znepokojivý stav, eh, znepokojivou situaci například v oblasti nezaměstnanosti mladých lidí a nebo nezaměstnanosti vůbec. Bohužel musíme také konstatovat, že hodnocení reformních programů členských států dospělo k tomu, že dosavadní plány členských států nejsou dostatečné, pokud chceme uskutečnit cíle strategie Evropa 2020. To znamená, že je dobré, že komise vytváří střednědobé strategie, respektive, že je chce vytvářet. A děkuji za, také za to, že komise správně stanovuje priority, pokud jde o e, zelené sektory, digitální sféru a tak dále. Velmi, vítá, velmi tedy vítáme, že by se měla snížit daňová zátěž a rádi bychom upozornili na to, že směrnice o e, přenositelnosti důchodů by měla být e, přijata co možná nejrychleji a kromě toho bychom měli odstranit překážky e, v rámci pohybu pracovníků v souvislosti s Rumunskem a Bulharskem. A kromě toho velmi vítám, že jste zahájili iniciativu růstu, na to jste tedy upozornili v tomto legislativním návrhu, takže vám děkujeme, pane komisaři, a naši pracovníci potom předloží další návrh návrhy. Děkuji. Kolegové, kolegyně, rád bych vás všechny upozornila, abyste dodržovali vyhrazený čas, protože máme velmi nabitý program a máme prodlení. Jménem politické skupiny SAD promluví paní kolegyně Beres. Prosím, máte tři minuty. Děkuji vám, pane předsedající. Pane komisaři, Evropský parlament si přál uspořádat tuto rozpravu po balíčku pro zaměstnanost, který se předložil na komisi a který nám dnes připadá zde důležité připomenout. Evropská rada chce hovořit o iniciativě pro růst vedle dalších důležitých témat, která leží radě na stole. Vedle této iniciativě pro růst si myslím, že je zapotřebí také říci, že tato, tento růst musí vytvářet pracovní místa, musí být silný. A v rámci dnešní diskuze je třeba, aby to zaznělo. Když se podíváme na očekávání Evropanů, tak eh, nezaměstnanost dosahuje historických rekordů nejde jen o, finan, eh, o stabilizování finančních trhů, ale o to, abychom vyřešili tuto situaci. Musíme reagovat, protože se jedná zejména o nezaměstnanost mladých. Eh, tato sociální situace se den ode dne zhoršuje, eh, může vzniknout ztracená generace Jedná se o obrovské množství mladých, kteří jsou eh, nezaměstnaní, hledají místo a tato situace, jak se zdá, se hned tak nezlepší, alespoň ne do roku 2016 podle Mezinárodní organizace práce. Evropská komise opakuje, že je zapotřebí určitého času, aby se projevily výsledky nového nasměrování na vytváření pracovních míst. Ano, tento návrh je dobrý, ale v národních plánech pro pro reformy, které tedy členské státy eh, předložily eh, Evropské komisi, když se podíváme na jejich angažovanost ohledně zaměstnanosti a vytváření pracovních míst, tak eh, se zdá, že příliš se neřídili těmito návrhy. V balíčku o zaměstnanosti, který jste předložil na trh, vidím, pardon, na stůl vidím dvě opatření, která by měla ležet v srdci naší diskuze. Za prvé, Ehm, to je tabu, o kterém se hovo- nyní začalo hovořit, aby to nebylo tabu, to je minimální mzda. To je eh, důležité téma, o kterém je třeba diskuzo- diskutovat, aby se bojovalo proti chudobě, sociálnímu dumpingu a aby se také hovořilo o související otázce o vnitřní e, poptávce e, práce. Abychom vyřešili nevyrovnanost a nevyváženost v jednotlivých státech nebo částech EU. Víte, že Evropský parlament bude eh, za vámi, ale potřebujeme záruky pro mladé lidi, aby se mladí neocitli bez vzdělání, ať už eh, je učňovské či jiné, aby eh, se neocitli bez práce. Nehledě na slova chceme konkrétní akce, konkrétní činy a chceme to vidět také ve finančních perspektivách, také v jednání na radě. Děkuji vám ještě jednou, pane komisaři, za to, že společně můžeme vytvořit dynamický, dynamickou strategii, která příliš dlouho se zabývala jen šetřením a která nás nikam nedovedla. Děkuji. Další řečník jménem frakce ALDE je pan Phil Benjen dvě minuty ten eh, balíček zaměstnanosti eh, předkládá celou řadu vítaných eh, návrhů, které by členské státy měly zahnout do vlastní legislativy boje proti krize. krizi. Je tam celá řada iniciativ, včetně například prorůstových iniciativ, iniciativ na rozvoj zaměstnanosti mladých lidí, zelené technologie a tak dále. Nicméně uhelný kámen toho, o komise usilovat eh, je strukturální změna eh, trhu práce Myslím, že bychom neměli provádět eh, změny bez rozmyslu. Komise by měla napřed provést hodnocení dopadů na eh, stávající pravidla o trhu práce. Vím, že panují obavy o tom, že takovéto eh, reformy by mohly mít škodlivé dopady na pracovníky a práva, sociální práva zaměstnanců. To je pochopitelné, ale pokud nebudeme dělat nic, pak nebudeme také řešit rostoucí nezaměstnanost mladých lidí lidí, nedostatek konkurenceschopnosti eh, v některých členských státech. Je jasné, že potřebujeme eh, rozumnou, pragmatickou a sociálně zodpovědnou rovnováhu eh, těchto reform, ale strukturální změny provedeme pouze na základě solidního základu. Musíme vycházet eh, z eh, reálné politi- ekonomické výkonnosti a nikoli nekonečných eh, půjček reforma trhu práce je možná eh, nutná, ale nestačí sama o sobě a proto eh, vítám zejména návrhy v tomto balíčku na podporu eh, podnikatelské činnosti a zaměstnanosti mladých lidí, zejména vzdělávání, tvorbu nových dovedností. To je základ budoucnosti. Musíme také zajistit, aby rychlost tvorby nových podniků byla zachována. Musíme odstraňovat bariéry pro podnikatele. Eh, skupina ALDE eh, bude pozitivně eh, s komisí pracovat při dolaďování tohoto balíčku. Děkuji. Děkuji za zelené. Nyní promluví paní kolegyně Kornelisa na dvě minuty, prosím. Pro 100 miliony Evropanů je největší starostí práce. Já si myslím, že vytváření pracovních míst musí být i pro nás největší prioritou. Růst spjatý s vytvářením pracovních míst je krokem dobrým směrem. Jsem nadšená tím dohledem nad eh, vytvářením pracovních míst eh, v souvislosti s eh, evropským semestrem a také se mi velmi líbí zelená pracovní místa. My zelení jsme si tento dokument o zelených pracovních míst přečetli s velkým zájmem, s velkým nadšením, jako kdybychom ho napsali my sami. 100 až 200 tisíc dalších pracovních míst a snížení Eh, spotřeby surovin o 1%. Já si myslím, že to musí mít pobídka pro eh, všechny členské státy. Naše Evropská unie eh, se nyní snaží o úprk směrem vpřed. Bankovní unie, hospodářské řízení, sociální unie, ale mám pocit, že v sociální oblasti je to vždycky velmi nejasné a vágní. Jak můžeme členské státy přinutit, aby zohledňovaly sociální záležitosti? pokud tu máme například postup proti vyššímu deficitu, ale nemáme tu postup při vysoké nezaměstnanosti deficit vyšší než 3 eh, je spojen se sankcemi, ale vysoká nezaměstnanost mladých lidí se žádnými sankcemi spojena není. Náklady na práci jsou příliš vysoké, ale co eh, se mzdami, které leží pod hranicí chudoby? Já si myslím, že ta laťka je nasazena příliš vysoko a pokud porušujeme různá tabu, tak můžeme porušovat i sociální tabu. Jaké by to bylo, kdybychom tady eh, vytvořili příslušnou eh, směrnici, kdybychom zavedli sankce proti chudobě, proti vysoké nezaměstnanosti? Já si myslím, že, tyto, eh, že ty iniciativy v rámci strategie 2020 musíme učinit závaznými a musíme mít větší odvahu. Děkuji. Jménem ECR nyní promluví paní McIntyre. Máte slovo na minutu, prosím. Děkuji, pane předsedající. Nezaměstnanost je velmi eh, velká starost a vítám eh, sdělení komise o eh, růstu zaměstnanosti, ale zcela odmítám eh, volání po větší harmonizaci legislativy, evropské legislativy o zaměstnanosti. Jakékoliv pokusy eh, eh, vytvořit jednotnou mzdu a jakékoliv volání potom, aby Evropská unie měla k dispozici, respektive mohla kontrolovat trhy práce členských států. Evropské růsty, plány růstu nevytvářejí pracovní místa. Jsou to podniky a podnikatele, které, kteří vytvářejí pracovní místa. Nesmíme zavádět provádět opatření, která eh, vedou k nezamýšleným eh, důsledkům a v podstatě brzdí eh, podnikatele a samostatně vydělečné činné osoby, aby rozvíjeli své podniky a zaměstnávali druhé. Malé a středně velké podniky a mikropodniky nyní tvoří 90 milionů pracovních míst v soukromém sektoru EU a mají ještě velký potenciál dalšího růstu a inovace. Musíme dělat vše, co můžeme a umíme, abychom jim pomáhali a nikoli jim v tom bránili. Děkuji. Děkuji. Za EFD pan Helmer, minuta a půl. Pane předsedající, za druhé světové války královské letectvo mělo obavy ohledně ztrát u těžkých bombardérů. Aby tedy chránili posádku, nejdřív dali eh, kolem pancíř a potom podél eh, kolem navigátora a potom eh, vedle bomb kolem bombomečíka a tak to pokračovalo dál a nakonec zjistili, že potřebovali zatížit pancířem tolik ty bombardéry, že téměř nemohli létat bez této ochrany mohli eh, létat mnohem dále a rychleji a rychle se zbavit svého nákladu. Evropská unie po dlouhou dobu nakládá další nařízení s nejlepšími úmysly na pracovní trh. Chce chránit pracovníky, ale vytváří tím pracovní trh, který je tak přetížený, tak neflexibilní, že prostě nemůže létat. A Kromě toho, teď tu máme zelená pracovní místa. Pane předsedající, kolegové by měli vědět, že to jsou studie, studie od z mnoha evropských zemí, to jsou důvěryhodné studie, které ukazují, že každé zelené pracovní místo způsobuje ztrátu dvou, tří, čtyř pracovních míst ve skutečné ekonomice, protože zelená eh, ekonomika je tak náročná finančně, že vlastně způsobuje ztrátu pracovních míst a další náklady. My především potřebujeme deregulaci v pracovním trhu a také se musíme zbavit našich zelených tuch. Eh, Děkujeme, pane Helmere. Jménem z politické skupiny GUE NGL nyní promluví paní Zuber. Minutu a půl, prosím. Děkuji, pane předsedo. Tento balíček Evropské komise mimo jiné hájí opatření, která se snaží obhájit náklady na práci a otevírá cestu privatizace a o, o, obírání, okrádání zaměstnanců. Komise zároveň říká, že naší prioritou musí být vytváření nových pracovních míst. Já si myslím, že novou možnost představuje sociální hospodářství. To znamená, že veřejné služby jsou transformovány, reformovány tak, aby se eh, tedy pracovní místa stala profitabilními. Eh, komise dokonce navrhuje, aby se plat eh, určoval podle výkonnosti, ale já si myslím, že to odporuje sociální zodpovědnosti podniků. Palíček opatření zároveň poukazuje na možnost eh, nebo na nutnost zvýšit pružnost eh, pracovního práva, pracovní doby a také je potřeba Eh, zabránit odlivu pracovníků. Já si myslím, že jde o to, abychom pracovní místa vytvářeli, ale jak je možné, že se podporuje eh, propouštění zaměstnanců v různých zemích? Já si myslím, že komise má sociální rétoriku, ale její politika vede k, eh, k recesi a tím k nezaměstnanosti. Já volám po konci neoliberální politiky a také po konci politiky úspor. Potřebujeme zaměstnanost, investice do zaměstnanosti a do lidí. Děkuji. Děkuji. Nyní přicházejí na řadu ostatní řečníci. Jako první je na řadě Thomas Mann, minuta a půl. Děkuji. Trvalou krizi eh, nezaměstnanost v EU výrazně narostla a současně se členské státy eh, od sebe eh, vzdalují. Jak vyhlíží mm, plán na obnovu a mm, zejména růst zaměstnanosti? Potřebujeme shodu o postupech podpory malých, středně velkých podniků, flexicurity, zelených pracovních míst, uznávání kvalifikací, mm, efektivní využívání fondu struktura strukturálních soudržností sociálního fondu. Jde o vytváření nových pracovních míst, ale také o zajištění stabilních pracovních míst. Musíme konečně skoncovat s černou prací, s přísněnými kontrolami, eh, což by vedlo k několikanásobným příjmům do státních pokladen. Musíme také zabránit vzniku eh, prekariátu. Dohody o minimálních mzdách eh, patří do rukou odborářů. Nesmíme nechat mládež eh, na holičkách. Požadoval jsem již v minulosti eh, záruku pro mladé lidi. Eh, potřebujeme další vzdělávání, další učňovská střediska a pro všechny generace je myšlen Evropský investiční pakt, který ale nesmí být financován novým zadlužením a podkopáním fiskálního paktu. Teprve na základě provedených reform v členských státech a vyrovnaných rozpočtů může může vzniknout udržitelný růst. A tak námi eh, žádaný eh, růst pracovních míst se stane nikoli eh, snem, ale skutečností. Děkuji. Děkuji. Jako další pan Serkas. Minuta. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Konečně jsme od komise slyšeli něco inteligentního. Bez eh, strategie pro zaměstnanosti krizi nepřekonáme. Děkuji, že jste iniciovali tuto rozpravu. Eh, pokud to formulujete takto, tak s vámi souhlasíme. Ale já si myslím, že vaše sdělení nestačí. Ten problém je příliš obtížný na to, abychom si mohli vystačit s těmi opatřeními, která jste navrhli. Mám k dispozici pouze pár vteřin a proto k tomu řeknu pouze několik málo věcí. Já si myslím, že musíte nejprve odstranit rozpory ve veřejné politice v Evropské unii. Vy právem požadujete, aby byly finanční prostředky používány lépe, ale členské státy nemají žádné prostředky na kofinancování, na spolufinancování. To je politika Evropské unie. Právě ta zabraňuje tomu, aby se vydávaly peníze na vzdělávání, aby se investovaly jinam. Hovoříte o reformách pracovního trhu, ale já si myslím, že nemohou existovat pr- reformy pracovního trhu, které ničí pracovní místa. Potřebujeme celoevropskou garanci pro mladé lidi. To nemůžeme ponechat na členských státech, protože to by vytvořilo ještě další problémy. Hovoří se o 10 miliardách euro. 10 miliard euro má moje země na uh, záchranu bank. Eh, my jsme tedy vydali 100 miliard a eh, na záchranu bank ve Španělsku a na nezaměstnanost mladých lidí ani ne 10 miliard. Paní Marian Harkin, jedna minuta. Děkuji abychom dosáhli obnovení ekonomiky a zvýšení pracovních míst. je velice ambiciozní cíl, pan komisař říkal, že o ně usiluje. Je zapotřebí zajistit, že sociální i zaměstnanostní um, aspekty neponechají stranou ty ekonomické. Je třeba zajistit, že naše programy skutečně budou přinášet evropskou přenou hodnotu. Jeden z velice důležitých návrhů je vytvoření evropského investičního balíčku, eh, který, kterého by se měly účastnit všechny eh, země EU a vytvářet pracovní místa. Eh, tento balíček by měl jasně vzkázat občanům, že se snažíme znovu vyvážit tu stávající situaci, která se zaměřovala jenom na šetření že zapotřebí investovat do pracovních míst. Já vím, že 60 eh, občanů Irska hlasovalo pro fiskální pakt. Je třeba, abychom pomáhali takto pracovnícím. Na evropské úrovni toho můžeme dosáhnout také prostřednictvím Evropského globalizačního fondu a proto já apeluji na členské státy, aby neblokovali pokračování a aby zajistili, že Evropský globalizační fond může přinášet tuto evropskou přidanou hodnotu pro naše eh, kvalifikované pracovníky. Děkuji. Jako další paní Deli, minuta půl. Všichni konstatujeme to samé, že situace je katastrofická. Lidé, kterým je méně 25, z nich je velká část mm, nezaměstnaná. Co to je pro mladou generaci? Tato generace nechce být obětována. A nyní Evropská komise otevírá cestu tímto balíčkem, který má vytvořit 17 milionů pracovních míst do roku 2020, ale nadále nás vede směrem dosti protože tu je pořád tento plán eh, šetření, takže ti, kdo jsou nejvíce zranitelní, stále mají potíže. Je zapotřebí aby došlo k ekologické a sociální transformaci naší ekonomiky. Proto musíme vytvořit zelená pracovní místa, nedelokalizovatelná pracovní místa a finance se musí zaměřovat na zelené a inovativní podniky, musí být celé cílené. Je třeba podporovat sociální a solidární ekonomiku a také podporovat eh, slušnou práci za důstojných podmínek. Je třeba zlepšovat práva pracujících a jejich plnění a podmínky pracujících. To je zcela zásadní věcí. Je také třeba mít eh, minimální eh, mzdu a třeba skončil, skoncovat se sociálním dumpingem. Jedině tak se nám podaří vymítit tu eh, kletbu nezaměstnanosti. Nesmí nám k tomu chybět politická vůle, to je vaše zodpovědnost. Když vidím, že pán Barozo to chápu jako prioritu. Po třech letech, co hovořil o nezaměstnosti mládeže, vidíme, že stále nejsou žádné výsledky. Je třeba, aby se konečně jednalo. Děkuji. A nyní pan Jacek Vlošovič na minutu. Děkuji, pane předsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, strategie Evropa 2020 předpokládá, že 70 eh, že tedy Eh, do roku 2020 bude zaměstnáno 75 věkové kategorie 20 až 64 let. To znamená, že eh, z toho dokumentu eh, vyplývá, že musíme do roku 2020 vytvořit 17,6 milionů nových pracovních míst. Musím říct, že je to velmi ambiciozní program, pokud to srovnáme se současnou situací veřejných financí a s ekonomikou jednotlivých zemí. Pokud to také srovnáme se nezaměstnaností, která vzrostla z 9,5 v roce 2010 na 10,2 v roce 2012. To znamená, že tady máme o 6 milionů eh, pracovních míst méně. Eh, zavedení klimatického balíčku může přispět k tomu, že v mé zemi, to znamená eh, v Polsku, bude o půl milionu nezaměstnaných víc. Návrh usnesení Evropského parlamentu obsahuje také velmi důležité cíle. Ku příkladu podpora osob samostatně výdělečně činných. Nebo je e, tu konstatováno, že je potřeba věnovat větší pozornost zadávání veřejných zakázek. V této souvislosti se musíme položit otázku, jestli zkrácení e, prostředků v oblasti strukturálních fondů neprohloubí krizi. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo další řečník, pan Tomas Hedl na minutu, prosím. Vážený pane komisaři, já oceňuji váš návrh o mzdové politice orientované na eh, eh, mzdu ale eh, pokud jde o minimální mzdu, tam jste ustoupil paní eh, Merklové a pokud jde o růst zaměstnanosti ve zdravotnictví, to vám nevěřím. Jak tam má vzniknout eh, nová zaměstnanost, jestliže komise již nutila východní a jižní členské státy, aby kapacity svých nemocnic snížily o polovinu? Jak má vzniknout zaměstnanost ve zdravotnictví, když mm, specifická doporučení pro evropský semestr jsou taková, že tady některé členské státy musí eh, eh, pracovní místa odbourávat. Myslím, že to eh, není skutečná reálná iniciativa. Naopak, již dnes chybí kvůli úsporným opatřením nejenom v Řecku na lécích a zdravotnických pomůckách. Ten, kdo vytváří stále nové záchranné valy pro banky, se nyní musí postarat o záchranné valy pro občany, zejména o zdravotní péči v krizových zemích. Děkuji. Děkuji. Děkuji jako další paní Danuta Jazlověcká. Minuta. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Příspěvek pana Barossa v rámci prezentace sdělení a prohlášení komise o Eh, eh, růstové politice mi připomněla slova amerického investora, eh, který řekl, že nikoli zaměstnavatele, ale spotřebitelé vytvářejí pracovní místa. Opatření pro růstová musí sledovat i tuto logiku. Proto musíme i interní a externí poptávku oživit. Musíme podporovat členské státy v tom, aby vytvářely odpovídající pod, pobídky a e, zakládání nových podniků a e, e, musí také přistupovat k netypickým pracovním závazkům nebo úvazkům. To totiž může vést k vyloučení a chudobě ty členské, členské státy musí propojit flexibilitu s určitou mírou jistoty a musí zachovat sociální standardy, tak aby nevznikaly nejistá pracovní místa a pracovní poměry nutno pamatovat i na to, aby byli občané náležitě aktivováni. I členské státy musí reagovat proaktivně na neustále se měnící hospodářské poměry. Stejnou prioritou eh, jsou i ehm, potřeby mladých eh, lidí. Důležité jsou investice do oblasti vzdělávání, odborného vzdělávání a eh, další kvalifikace. Sdělení Evropské komise obsahuje celou řadu užitečných návrhů návrhu řešení. Já doufám, že komise eh, přijme i konkrétní legislativní návrhy. Děkuji. Nyní bych dal slovo paní Silváně Rapty na jednu minutu, prosím. Pane eh, předsedající, velice děkuji panu komisaři. Tento balíček je velice dobrý, ale já jsem toho mínění, že musí eh, včas Eh, jak si být u konečného příjemce. My jsme tady ztratili mnoho let, my jsme ztratili dva roky a pokud znovu ztratíme dva roky do té doby, než bude realizováno vše to, co nyní zde plánujeme, tak si myslím, že bude již příliš pozdě. Druhé téma, pracovní trh a je třeba to vidět zcela otevřeně zažívá velké obtíže, protože makroekonomická politika se obrazí obrací proti trhu práce. Máme hospodářskou a finanční krizi a to je třeba zohlednit. Podle údajů Eurobarometru eh, se ukazuje, že již v roce 2011 krize dosáhla drastických rozměrů. Jeden z pěti Evropanů, jeden z dvou řeků se bojí, že ztratí své pracovní místo. Další údaj. Pět z deseti Evropanů, osm z deseti řeků se bojí, že až ztratí své pracovní místo, že nebudou si moci během 6 měsíců eh, najít nové pracovní místo. Tak to vypadá realita. Já bych vás chtěla nyní vyzvat a je to otázka flexibility, otázka pružných úprav a pravidel. O tom bychom měli uvažovat. A to nejenom v oblasti zaměstnanosti, ale také v oblasti eh, toho, že je třeba dát k dispozici prostředky. Nyní stále hovoříme o konkurenceschopnosti, ale třeba si jednou proždy vyjasnit jednu věc. Konkurenceschopnost nemůže mít tématem, ke kterému se bude věnovat eh, jednotlivě každý členský stát, protože se to nedotýká jednotlivě každého členského státu. To je celoevropské téma a my ho musíme řešit na celoevropské úrovni. Potřebujeme silné euro. Když tady nyní neustále slycháme, že třeba snížit platy, abychom zvýšili konkurenceschopnost členských států, tak já bych odpověděla, proč neřekneme například to, že například by bylo dobré, aby v Řecku se zvýšily platy a tak bychom podpořili konkurenceschopnost v jiných zemích. Děkuji. Děkuji paní Rapty a Další řečník je kolega Paška na jednu minutu. Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři, hospodářská stagnace ve které se nachází Evropská unie, nás nutí k zamyšlení nad vhodnými impulzy pro obnovení hospodářského růstu. Navzdory tomu, že chápu konsolidační opatření a návrhy na alokaci strukturálních fondů, nedokážu se zbavit pocitu, že komise přehlíží některé vážné příčiny současného stavu. Evropští zaměstnanci ztrácí pracovní místa i proto, že naše evropské firmy, které často podporujeme různými stimulačními opatřeními, přesouvají svou výrobu do jiných částí světa a následné zisky přesouvají do daňových rájů. Podívejte se pouze, vážený pane komisaři, na to, která z významných evropských automobilovek nevybudovala výrobní závody v Číně, Brazílii, Rusku a jedné po světě. Divíte se potom, že jejich evropské podniky již nemají takový odbyt jako předtím a že jejich evropští zaměstnanci přichází o práci a ptá se vám, Končí výnosy z takovéhoto podnikátí v daňových příjmech Unie či na zámořských účtech akcionářů nebo vrcholných manažerů těchto podniků. Zamysleme se proto, vážený pane komisaři, prosím i nad tím, jaké hospodářské prostředí v Unii vytváříme. V případě, kdy naši tradiční evropští výrobci postupně odcházejí podnikat jinam do světa. Děkuji za pozornost. Děkuji a dalším řečníkem je pan Patrik Jarik na jednu minutu. Já vám děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Tady je zásadní rozpor v těch našich volbách, když spojíme tento rozpočtový dohled a zároveň budeme snižovat sociální dávky a banky jsou přitom podporovány a finanční trhy budou spokojeny na úkor zaměstnanosti. To je jako kdybychom chtěli slučovat oheň a vodu. A znemožňuje to oživení v Evropské unii, protože bohatství se neustále, neustále vytrácí. Nelze k tomu přistoupit jinak než prostřednictvím jiného rozdělení bohatství, zlepšení práce, zlepšení důchodu a nových způsobů, jak vytvářet toto bohatství, eh, to znamená prostřednictvím zelené ekonomiky, která by vytvářela miliony nových eh, míst. A v podstatě mechanismus stability je pouze mechanismem úspor a škrtů. My musíme mít jiný systém, který bude vytvářet eh, úvěry, které budou sloužit k ekologickému a ekonomickému pokroku ve společném zájmu v oblastech, jako je voda, energie, zdraví, doprava, informace, kultura. A bez toho se nestane to, co slibujete. Nyní má slovo paní Regina Bastos na minutu a půl. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Pane komisaři, již od roku 2008 Evropa ztratila více než 6 milionů pracovních míst. Mé zemi Portugalsku trpí ekonomie eh, obrovskými problémy, které jsme nikdy předtím neměli a mnoho mladých lidí, mužů i žen, eh, je zasaženo obrovským způsobem. Podle odhadu Portugalské národní banky se situace ještě zhorší v příštích dvou letech. V tomto kontextu podporujeme a e, vítáme iniciativu nového balíčku pro pracovní místa a děkujeme panu komisaři Andorovi a blahopřejeme mu. My musíme trvat na základním předpokladu pro ekonomický růst a to je to, že členské státy musí soustředit své síly a e, zaměřit se na vytváření pracovních míst. Dobře víme, že zde máme jistou podporu, například, která by mohla vést tomu, že se budou vznikat nová pracovní místa, je třeba snížit daňovou zátěž práce akce a podpořit vytváření nových podniků, podpořit podnikatelský duch a také eh, podpořit malé a střední, pracovní, podni, malé a střední podniky, které poskytují co, nej, co největší množství pracovních míst v Evropě. Dále si musíme uvědomit, že eh, oblast, kde je největší možno vytvářet pracovní místa, jsou zelená ekonomika, oblast zdravotnictví a informační a komunikační technologie musíme se podívat na to, jaké kvalifikace poskytuje vzdělávání a jaké kompetence požaduje pracovní trh. Dále řešení, pokud chceme tedy potírat nezaměstnanost, tak řešení spočívá v mobilitě pracovníků. Rovněž je důležité, abychom využívali strukturální fondy pro vytváření pracovních míst a rovněž eh, se podívali, eh, jaké jsou nabídky pracovních míst po celé Evropě. A dále Sociální koheze musí být na denním pořádku, protože naši občané toužebně očekávají konkrétní výsledky. Děkuji, děkuji paní Bastos. A nyní má slovo pan Kostelio. Promiňte, paní Kostelio říká předsedající na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři jeden z klíčových, eh, jedno z klíčových poselství jirského referenta je, že irští voliči chtějí stabilitu, ale zcela jasně zároveň signály, že si přejí růst. Musíme pokročit v programu investicí pro skutečná, udržitelná, kvalitní pracovní místa, práva dělníků, sociální spravedlnost a bojovat s chudobou a sociálním dumpingem. Potřebujeme plán, který ochrání zranitelné pracovníky, ti, kteří jsou v pasti černé eh, ekonomiky a um, mají špatné zaměstnání. Musíme mít eh, rovněž investovat do tvůrčích odvětví a musíme zajistit finance pro malé střední podniky, kteří jsou tím, eh, co ekonomiku často drží. Musíme mít závazná pravidla eh, rovněž pro stáže. Příliš mnoho mladých je v, neplatný, v neplacených stážích, která jim nic nepřinesou. Vítáme váš návrh návrh, těšíme se na další spolupráci i na reálné výsledky a dopady tohoto návrhu. Děkuji vám, paní Kostelo. A nyní paní Veronika Lope Fontaně. Děkuji, pane komisaři, pane předsedající. Chci vám poděkovat, protože tento návrh komise je velice důležitý, tento balíček pro zaměstnanost. Zaměstnanost je důležitou výzvou a tato výzva je obzvláště aktuální v kontextu současné krize. Je rovněž třeba mít eh, na očích eh, strategie Evropa, Evropa 2020. A je třeba vytvářet nová pracovní místa a proto je třeba zreformovat trhy práce, aby byly dynamičtější a inkluzivnější. Potřebujeme vzdělané pracovníky, kvalifikované a takové pracovníky, kteří budou méně náchylní vůči přizpůsobovacím procesům v ekonomice a kteří budou schopni využívat jejich potenciály právě v okamžiku, kdy dojde k hospodářskému růstu. Potřebujeme rovněž zdanění, které zlepší situaci v oblasti zaměstnanosti. A rovněž musíme podpořit eh, lidé, kteří přich, eh, jsou samostatně výdělečně činní, protože to je velký potenciál. Rovněž musíme chránit nejzranitelnější skupiny pracovníků obyvatel, například mladé lidi a ženy, a rovněž je musíme podpořit. A musíme um, zakročit proti stínové a černé práci. Zároveň konstatujeme, že nezaměstnanost je sice velice vysoká, ale zároveň nemůžeme obsadit veškerá volná pracovní místa, protože nemáme dostatek kvalifikovaných pracovníků, proto je důležité lépe plánovat pracovní trh a zároveň podpořit zeměpisnou mobilitu. Je třeba učinit jasné konkrétní kroky pro vytvoření evropského pracovního trhu. Děkuji. Děkuji paní kolegyni a dalším řečníkem jen pan Koferaty na jednu minutu pane komisaři. Já míním, že jsou eh, dva cíle, o něž se můžeme pokoušet eh, všichni. Za prvé, tvorba nových pracovních míst. Víme, že tam eh, se musíme obracet hlavně na mladé a nejdůležitější je Eh, investovat do vzdělávání. Veškeré takové investice v konečném důsledku opravdu povedou k růstu a druhé velké téma, ale už se o něm tak často nehovoří. Přidělování nebo omezování té, někdy se jí říká hezky neformální práce, čili práce na černo. To je um, taková naše nemoc. Tito lidé pracují, často nemají ani občanská práva, nemají žádná zaměstnanecká práva, často k nám přijeli a uh, pobývají u nás nelegálně. A opravdu tam vznikají často tragické situace. Často jsou tito lidé vyke- vykořišťováni, ale zároveň to vede i k narušování hospodářské soutěže. Musíme se do toho dát stát a to zároveň s podporou legálních pracovních míst. Takže dbejme na mladé a zároveň si nějak musíme poradit s něčím, co už existuje, ale uniká zákonem rámci. Jako další kolega Konstantinos Pupakis, dvě minuty. Děkuji. Pane předsedající, pane komisaři, nezaměstnanost je enormním evropským problémem, který má závažné dopady na sociální soudržnost a na reálnou ekonomiku. Při veškerých statistických šetřeních se ukazují další a další rekordní, rekordní čísla. 45 se podle nejnovější ankety eurobarometru obávají o svou budoucnost právě z toho důvodu, že je příliš málo pracovních míst. Takže by eh, se dalo říci, že žijeme v jakémsi výjimečném stavu. Je jasné, že nemůžeme nadále trvat na receptech extrémní úsporné politiky, jak to požadují některé země, protože to v podstatě vedlo pouze ke zvýšení nezaměstnanosti. V mé zemi v Řecku je každý čtvrtý člověk bez práce. 53% mladých lidí nemá pracovní místo, takže oni buď to jsou odsouzeni k nečinnosti, či musí Řecko opustit. To je strašlivý osud. Dále dochází k deregulaci na pracovním trhu a to celé vede pouze k bludnému kruhu chudoby a recese. Je nutné, abychom něco učinili. Ty, je nutné, abychom něco učinili v oblasti ekonomické zprávy, tak, aby eh, se vytvořila opravdu trvale udržitelná pracovní místa. Je důležité, abychom eh, učinili nutné sociální in a eh, finanční investice. A chci říct, že pokud Řecko je finančně podpořeno, tak není možné, abychom ho vylučovali, eh, pokud jde o strategii EU 2020 a její cíle. Potřebujeme jasné politické poselství, potřebujeme jakýsi mix politiky, který zajiští jak finanční ozdravení, tak vytvoření udržitelných a vysoce kvalitních pracovních míst. Pane komisaře, vy jste velice citlivý člověk, pane předsedající, vy to víte rovněž. Víte, jaký je aktuální vývoj ve společnosti a všechny problémy znáte. Děkuji, děkuji panu Poupakisovi a další řečnicí je paní Kinga Gönz na jednu minutu. Děkuji vám za udělení slova. Vidíme tady některé znepokojové údaje, pokud jde o nezaměstnanost a vidíme některé sociální skupiny, které se nachází ve velmi znevýhodněné pozici. Ženy s dětmi, lidé s postiženími, lidé nad 55 let. Tohle všechno musíme podchytit, ale já chci upozornit zejména na několik věcí. Musíme zmírňovat dopady krize, eh, zvláště v některých eh, složkách společnosti. Potřebujeme zjednodušení přístupu k financování, zajistit vzdělávání a školení. Musíme se zabývat také fungováním vnitřního trhu a jeho nedostatky. Tyto nedostatky musíme podchytit a odstranit. Musíme také usnadnit eh, vydávání sociální podpory a trh práce musí dobře fungovat tak, aby lidé mohli dostat zaměstnání a to pak bude mít pozitivní dopady i na další věci. Děkuji. A další řečník je pan Heinz Becker. Pane předsedající, pane komisaři, vážení kolegové, vážené kolegyně, Evropská koncepce pro eh, to, jak zvládat současné výzvy, nezná konzolidaci evropských financí či pracovní trh či intenzivní růst na pracovních trhu, jak se to snaží namluvit občanům někteří populisté samozřejmě. Eh, odpovědnost za dosažení těchto cílů souvisí eh, s prohlášením komise a je to jistě důležitý krok v tomto směru. Já vítám, že se rozpoznal potenciál zelené a bílé ekonomiky, že zde máme duální vzdělávací systém, který má být jakýmsi vůdčím modelem pro budoucnost, že zde máme ty čtyři měsíce záruky pro mladé lidi, že celoživotní učení a vzdělávání je uznáváno a realizováno i pro velice důležitou skupinu starších pracovníků a že se jasně definuje využívání prostředků. Nyní jde o to, abychom tato všechna opatření realizovali, uvedli je v praxi a já eh, Toto jsem tedy vyslechl z toho, co řekl pan komisař a komisař, ale musíme se vyhnout toho, abychom měli tady nějakou ztracenou generaci. Ale jak to uděláme? Pouze tím, že zrealizujeme, uvedeme v praxi mezigenerační spravedlnost a solidaritu. A samozřejmě se to týká i vyřešení největších problémů současné doby, a to jsou problémy s pracovními místy. Ale samozřejmě to vede i hne k tomu, že musíme snižovat nezodpovědné zadlužení a já bych prosil proto o to, abychom se nesnažili realizovat buď to či ono, ale abychom realizovali obojí zároveň. To by měl být cíl parlamentu. Děkuji. Děkuji, pane Becker. Nevidím paní Matera v sále a tudíž přejdeme ke spontánním projevům A je to paní Kukovič, která bude jako první Mazej Kukovič. Děkuji, pane předsedající. Nová pracovní místa jsou v našich hlavách. Jsou to ideje milionů mladých lidí, kteří se snaží najít uplatnění na pracovním trhu. Někteří ovšem nemají dost odvahy na to, aby zrealizovali své vlastní ideje, nebo neví, jak to udělat. A proto je důležité, abychom je podpořili pomocí produktů a různých služeb. A takováto možnost nových produktů se například otvírá v oblasti zdravotních služeb. Jedna skupina mladých lidí ve Slovinsku vytvořila aplikaci pro eh, eh, občany se zrakovým postižením, pomocí které se mohou mnohem lépe věnovat každodenním činnostem. Od původní myšlenky přes veškerou eh, rozvíjení a až až ke konečnému spotřebiteli, to je samozřejmě něco, co trvá, potřebuje to mnoho úsilí a času a úkolem politiky je, aby takovou tu cestu usnadnila. Eh, trh, eh, který eh, splňuje potřeby lidí s specifickými potřebami, ten je, myslím, dobrým trhem pro vytváření nových pracovních míst. Děkuji a nyní má slovo další řečník. Luka Petru, děkuji srdečně. Vážení kolegové, pane předsedo, všichni souhlasíme s tím, že budoucnost patří mladým, ale bohužel v Evropské unii se s mládeží zachází jako právě tu nejméně důležitou částí na trhu práce. V některých členských státech je situace opravdu alarmující a já se domnívám, že je opravdu nutné okamžitě přistoupit k prostředkům, které zlepší situaci mladých lidí jak na komunitární úrovni, tak i ve členských státech. Vyzývám členské státy, aby eh, se soustředovali na uh, Um, tuto mladou generaci a ve svých národních strategických plánech měli robustní pravidla, která budou podporovat zaměstnanost mládeže. Musíme využít všech příležitostí, které skýtají komunitární politiky, programy, abychom zajistili mládeži dobrou eh, a dobré výhledky a budoucnost. Děkuji. Jako další Elizabeth Schröder. Děkuji, pane předsedající, pane komisaři. Já vítám, že v rámci balíčku pro pracovní místa jste zapracovali zprávu Evropského parlamentu, která se týká zelených pracovních míst. Ve svém dokumentu říkáte, že do roku 2020 budeme mít 8 milionů nových pracovních míst. Jistě to by bylo možné, ale pokud chce komise splnit tento cíl, tak musí eh, stanovit průmyslově politický rámec. Konkrétně to znamená, a ten musí být dlouhodobý. Konkrétně to znamená, že pokud nebudeme mít eh, ambiciozní směrnici o energetické účinnosti, tak nebudeme mít potřebu pracovníků na eh, stavbách, kteří budou izolovat budovy. To znamená, že vy se musíte semknout se svými kolegy tak, abychom opravdu měli takovýto průmyslově politický rámec, jinak, a to předpovídám, to, co jste zde dnes předložil, zůstane pouzou pouzou prognózou, která se nebude nikdy realizovat. A to si v Evropské unii nemůžeme dovolit, protože na tom závisí její důvěryhodnost. Děkuji. A nyní dávám slovo panu Kozlovskému. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já se domnívám, že tvorba nových pracovních míst je základním prostředkem, který můžeme řešit ty nejbolestivější problémy současné Evropy, totiž chudoby a nezaměstnanosti mezi mládeží a je zároveň jediným návratem k cestě směrem k růstu. Musíme podporovat podnikatelství, odstraňovat byrokratické legislativní překážky, které brání eh, odvětví malých středních podniků, aby se mohl dále vyvíjet. A to je právě odvětví, které přispívá 70% eh, ke tvorbě pracovních míst. Rovněž nemáme dobré pojítko mezi vzděláváním a pracovními místy. Máme eh, veliké, eh, velikou nezaměstnanost, ale zároveň se lidé, kteří jsou mladí lidé, univerzitně vzdělaní, nehodí zaměstnancům, zaměstnavatelům do jejich firm a sami nemají možnosti eh, firmu založit. Takže řešit se musí na místním, regionálním, státním i na mezinárodní úrovni. Děkuji. A nyní paní Evelyn Regner. Děkuji, pane předsedající. Pane komisaři, mám tady takovou poznámku z mé strany po této rozpravě. Zde v sále Toto téma by si zasloužilo, aby tento plenární sál byl plný. Nezaměstnaní lidé v Evropě by si to zasloužili. Ve smlouvě o Evropské unii máme náš cíl, který se týká zaměstnanosti. Máme tam celou řadu předpokladů, které jsou dány. A tedy z tohoto pohledu musíme se tomuto tématu věnovat spatřičnou vážností. Vy jste v rámci minulé plenární debaty řekl o nezaměstnanosti mladých něco, co je velice důležité a co se velice dobře hodí k tomuto tématu. A totiž, že je důležité mít vždy eh, jak si v hlavě celý ten kontext, to znamená eh, makroekonomickou hospodářskou politiku, která se bude eh, orientovat na poptávku, protože mladí lidé samotní nemohou vyřešit problém nezaměstnanosti. My se musíme podívat na naši ekonomickou politiku, na víceletý finanční rámec a dát k dispozici dost prostředků, takové prostředky, kteří si zaslouží nezaměstnaní lidé v Evropě. Děkuji. Tak tím jsme se dostali na konec seznamu Catch the Eye a nyní eh, pan komisař Andor, prosím. Pane předsedo, vážení shromáždění, nejdříve bych vám všem rád poděkoval za tuto velice bohatou diskusi. Pro mě bylo velice konstruktivní a zcela jasná konkrétní poselství jsem si s ní um, vzal uh, jednak k tomu, co už jsme vykonali, jednak jak máme postupovat dál. Nemůžeme pouze přicházet s kvalitními dokumenty. Je jasné, že se musíme zasazovat o jejich prosazování, uskutečňování a zabýváme se tím nikoli pouze v oblasti mládeže, tam určitě všichni víte, co už komise udělala, ale i um, zabýváme se širší koncepcí uplatňování politiky zaměstnanosti. Já příští týden budu mít schůzku se sociálními partnery v rámci pracovní skupiny a budeme projednávat o různé aspekty tohoto balíčku a možnou spolupráci. Nejdříve bych rád potrhl význam mnohých eh, připomínek, které se týkají širšího kontextu této politiky. Opravdu, nedá se zaměstnanost oddělovat od širší eh, problematiky, která se týká hospodářství obecně. Například nezaměstnanost eh, v Evropské unii je jasným důsledkem krize a v některých členských státech je to i 50% takovýto dopad, anebo i víc. Takže pokud chceme mít výsledky, v oblasti tvorby pracovních míst, tak je to vše velice silně provázáno s řešením krize v finančním odvětví, s zadlužeností eh, státu, eh, s problémy v finančním odvětví. Čím dříve vyřešíme tam ty problémy, tím eh, dříve budeme mít k dispozici makroekonomické prostředí, které bude vést ke tvorbě pracovních míst. Ale je pravda, že i aniž bychom ještě toho dosáhli, tak už musíme přistupovat k přímým řešením, které nabídnou mladým lidem zaměstnání. Hovoříme-li o širším kontextu, tak důležité je všimnout si otázky investic a e, toho, čemu říkáme reálná ekonomika. E, plně souhlasím s tím, co zde poznamená paní Harkin o významu investic a politiky v odvětví eh, průmyslu, rovněž to, co řekl pan Paška. Komise se zabývá eh, posílením eh, své politiky v oblasti průmyslu a rovněž lidským kapitálem, kapacitou obnoveného průmyslu, průmyslu, mm, který bude schopen nabízet pracovní místa i právě v této oblasti. Balíček v oblasti zaměstnanosti musí být nazíran jako jeden ze stavebních kamenů, eh, který povede k lepším situace v hospodářství. Pokud se podíváme například na otázku ehm, poptávky ehm, nebo eh, další příklad eh, úloha ehm, řádu a zprávy zaměstnanosti, tam se nám nabízejí nové možnosti, jak se zabývat kapacitou, kterou máme k dispozici a lépe fungovat a lépe řešit eh, účinně řešit otázku nabídky kvalitních pracovních míst. Mnozí z vás, nebudu všechny jmenovat, všichni, tedy téměř všichni, potrhli význam otázky pracovních míst pro mladé. O tom už byla i zvláštní diskuse. Ano, já chápu, jak je to významné. Já jsem minulý týden byl v Itálii, kde máme zásadní um, čerpání strukturálních fondů um, na tvorbu pracovních míst pro mladé. Právě například v, Sicílii, v Sicílii, tam máme téměř půl miliardy eur a to ani není celá země, to je pouze jediný region, kde je ta situace nejvážnější. Zároveň v těch osmi členských státech, kde dochází k nejhorší nezaměstnanosti mezi mládeží, se zabýváme i realokací a snažíme se připravit tu koncepci té záruky pro mladé. Já jsem o tom hovořil s paní Beres a jinými. Ano, mělo by to přinést výsledky v úzkém propojení s tím, s čím přijde rada na konci tohoto roku a budeme mít příležitost být svědky eh, toho, zda naše konkrétní řešení budou schopny přispět tím optimem, které si přejeme rovněž na konci letošního roku. Když už budeme mít ten zaměstnanostní balíček, tak budeme mít i kvalit, rámec v oblasti eh, kvalitativních parametrů, který se bude týkat všech zainteresovaných stran. Myslím si, že úloha podnikatelství, eh, mikrofinancování zde velice správně byla potržena panem Beněz, McIntyre, ano to se často opomíjí, ale je to správná věc. Mladá generace ne vždy si je vědoma všech příležitostí. Například v Itálii, si dovolím zmínit ještě jednou, předchozí generace úspěšně zakládala malé střední podniky to neznamená, že nová generace ovšem ví, jak na to. Ono to zároveň souvisí i s um, kapitálovým hospodářství, ale zároveň i s osvětou a s přímou podporou mikropodniků, malých podniků, které eh, budou mít lepší přístup k finančním prostředkům. A když už hovoříme tedy o otázce podnikání, tak si myslím, že správně zde zazněl důraz na význam sociálního podnikání. Například paní Gens podtrhla eh, tuto otázku v kontextu sociálního zapojení. Já s ní plně souhlasím. Tam se snažíme jít kupředu, už se spolupracujeme s panem komisařem Barně, který zde hovořil eh, v této sněmovně přede mnou. Naša generální ředitelství spolupracují rovněž eh, s představiteli členských států. Minulý týden se konal seminář v Bruselu pro představitele členských států, který se měl snažit eh, podporovat a šířit eh, znalosti o těch sociálních podnicích, sociálním podnikání, které jsou k dispozici členským státům a tam je možnost i zahrnout ty znevýhodněné skupiny, například lidé, lidi s postižením aby se dostali na pracovní trh. A nakonec e, k podpoře všech těchto opatření, ať už sociální ekonomiky, mládeže a tak dále, nemůžeme zapomenout na význam finančních nástrojů. Neustále slyšíme i v parlamentu, i v, naradě radě k novému finančnímu rámci víceletému ale musíme se soustředit i na bezpečné ufinancování těch finančních nástrojů, které eh, přímo pomohou konkrétním řadovým občanům. Například Evropský sociální fond potřebuje mít určité minimum prostředku, které mu budou vyhrazeny. Jak jste viděli, v návrhu komise to je. A já stoprocentně souhlasím s paní Harkin, když například jde o eh, ten fond přizpůsobení se globalizaci, to by bylo opravdu problematické, tento fond nějakým způsobem zrušit nebo přerušit jeho uplatňování a doufám, že zde mohu počítat s podporou ze strany této sněmovny v tom, že tento fond podržíme i do budoucna. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane komisaři. Drazí kolegové a kolegyně, máme tu návrh, eh, dostal jsem návrh usnesení který uzavírá tuto diskuzi. Hlasování se bude konat zítra v poledne. A nyní se pustíme do zprávy Janose Adera, která se nazývá Nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek. A